Pan przewodniczący! Good morning. Dobré ráno, dobré dopoledne, dámy a pánové, prosím, posaďte se. E, Vítám Państwa na kolejném posiedzení. Dovolte, abych vás přivítal na dnešní schůzi. Na začátku mám dvě smutné zprávy. Včera ve Florenci byli zastřeleni dva lidé. Zas, byl to nejspíš útok s rasistickým potextem. Dva lidé byli zabiti, protože chtěli žít a pracovat v Evropě. To je velice smutná událost my musíme tedy spojit úsilí a postavit se jasně proti rasismu a xenofobii. Také jsme i včera slyšeli smutnou zprávu z Belgie. Velká tragédie v Lutychu e, e,